Děkuji, jako má slovo pan komisař Stylianides. Děkuji vám, pane předsedající. Dobré ráno. Tato tragédie je smutnou připomínkou těch problémů, kterým Afghánistán stále čelí, eh, té nestability, války a konfliktu. Uplynulé dva týdny ukázaly, že e, džihadistická povstání na severu a východě země ohrožují e, všechny pokroky, kterých bylo zatím dosaženo v oblasti rozvoje e, státní správy a právního státu, včetně posílení rolí žen, základních svobod a přístupu ke službám. Tady vedeme válku s Talibanem, ve které musíme znovu vytvořit, musíme vyslovit podporu mezinárodním závazkům a musíme zajistit, aby Afghánistán byl a zůstal výšku našich priorit. Nedávné eh, události v Kunduzu jsou varováním pro nás všechny eh, Eh, útoky Talibanu a eh, utrpení eh, těch civilistů v oblasti vedly k velice těžké humanitární situaci. Celková situace zůstává křehká a nestabilní. Útok na nemocnici lékařů bez hranic v Kunduzu 3. října byl tragédií, kterou hluboce e, odsuzuji. Jakožto, komu, jakožto komisař pro humanitární pomoc a krizové řízení, ale také jako lékař. Nemocnice a lékařský personál jsou explicitně chráněny mezinárodním humanitárním právem. Nikdy nemohou být terčem útoku. Poslední zprávy o počtu mrtvých eh, uvádějí, že 12 příslušníků lékařů bez hranic byli potvrzeni jako mrtví a kromě nich 10 pacientů, z toho 3 děti. V myšlenkách jsme s rodinami obětí, eh, s lékaři a humanitárními pracovníky. V myšlenkách jsme se všemi těmi, eh, kteří v, působí v Afghánistánu eh, v konfliktních oblastech a věnují svůj čas, schopnosti a nasazují svůj život, aby eh, chránili oběti a zlepšovali jejich život a životní podmínky. Lékaři bez hranic provozují nemocnici v Kunduzu, Eh, za velice extrémních podmínek. A nejen tam. Eh, já jsem sám eh, byl svědkem toho při mnoha návštěvách v krizových oblastech, že zachraňují životy v těch nejakutnějších kritických situacích. Lékaři bez hranic jsou na místě i v době, kdy téměř všichni ostatní se stáhli. Jakožto koordinátor EU pro ebolu bych chtěl složit hold jejich skvělé práci v Liberii, Gvineji a Sierře Sierra Leone v době eh, krizi eh, s epidemií Ebola. Mají úžasnou odvahu a zanícení a ze všech sil se snažili dostat ebolu pod kontrolu. Nicméně zpátky k Afghánistánu. Afgánští muži, ženy a děti trpí devastujícími humanitárními následky několik desetiletí válek a konfliktů. Náš respekt nejen lékařům bez hranic, ale i dalším humanitárním organizacím za jejich práci v Afghánistánu nikdy nebude dostatečně velký. Tento parlament ví velice dobře, co to znamená skládat hold humanitárním pracovníkům a obráncům lidských práv. Všichni jim dlužíme mnoho. A tak jako v jiných konfliktních situacích humanitární pracovníci nasazovali život těm, aby pomáhali těm nejzranitelnějším. Ale zatímco si vážíme odvahy a zápalu pracovníků této organizace, musíme zcela jasně prohlásit absolutní potřebu chránit jejich životy eh, a jejich práci a důstojnost těch, eh, kterým pomáhají. Eh, tato tragédie ukazuje, že e, existuje riziko pro civilisty, jestliže e, násilný konflikt se rozšíří do městských oblastí. Všechny strany musí dělat vše, co je v jejich silách, aby rozlišovali mezi vojenskými a civilními cíli, včetně zdravotnických zařízení. Všechny strany musí respektovat a chránit lékaře a humanitární pracovníky Eh, pane předsedo, eh, Ashum Shan řekl, že eh, afgánské síly a podpůrné jednotky NATO mají povinnost zajistit bezpečnost civilistů a zajistit přesnost vojenských operací. Afgánské jednotky také se musí vážně snažit, aby necílili na veřejné prostory při vojenských operacích. Zároveň Afgánská nezávislá komise lidských práv eh, vyzvala k šetření případných válečných zločinů, eh, které eh, spáchal Taliban minulý týden v městě Kunduz. Tato organizace se odvolává na bezpečnost a soudní pořádek, aby identifikovala pachatele a zajistila, aby byla vykonána spravedlnost. Lékaři bez hranic a OSN eh, volají po důkladném vyšetřování tohoto útoku eh, prezident Shany, eh, americký ministr zahraničí Carter prohlásili, že úplné a transparentní vyšetření bude provedeno. My vítáme afgánský a americký závazek v tomto smyslu a očekáváme, že přinese jasné výsledky a to co nejdříve. Nicméně tato tragédie je smutnou připomínkou faktu, že Afghánistán stále ještě se musí vymanit z toho eh, břemena konfliktu. Je tady zapotřebí eh, všeobecné odpovědi na všechny výzvy, kterým Afghánistán čelí. Je zapotřebí i nadále se snažit o docílení kompromisu mezi jednotlivými stranami a je zapotřebí zrevidovat eh, afgánskou bezpečnostní strategii. Zároveň se ale musíme soustředit na místní samozprávy, abychom eh, vytvořili vazby mezi místní populací a vládou. Eh, afgánská vláda předložila seznam kroků, které hodlá podniknout a je zapotřebí jejich efektivní implementace. My jsme připraveni Eh, doprovodit eh, afgánskou vládu a úřady v tomto eh, náročném procesu. Pokud jde o okamžité akce, musíme nyní okamžitě vyhodnotit potřebu další humanitární pomoci. Právě tak vyzýváme afgánskou vládu, aby lépe usnadňovala eh, přístup humanitárních organizací eh, do Kunduzu a k vnitřně vysídleným obyvatelům. Musíme eh, poskytovat humanitární služby a musíme zkoumat možnost otevření humanitárního koridoru v provincii Kunduz. Je také zapotřebí, aby se zapojili všichni regionální aktéři, spojili síly, což je také v jádru naš, zájmu naší diplomatické práce. Diskutujeme se všemi relevantními aktéry. Minulý týden v New Yorku na vysoké úrovni e, na okraji e, valného schromáždění OSN. Evropská unie bude i nadále spolupracovat s vládou národní jednoty v této obtížné době a budeme jí stát po boku a zejména budeme stát po boku všech Afgánců. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři Stylianidisi. Nyní eh, budou hovořit řečníci jménem jednotlivých frakcí, jako první pan Danžan za Evropskou lidovou stranu. Děkuji vám, pane předsedající. Pane komisaři, EPP především chce vyjádřit svou soustrast rodinám 22 obětí tohoto útoku na nemocnici v Kunduzu. Je zapotřebí objasnit, k čemu došlo, a je zapotřebí následně vyslovit i eh, případný odsudek. Po dvou dnech eh, nesnesitelného eh, čekání jsme se eh, dozvěděli, k čemu došlo a je to o to horší, že toto zdravotnické zařízení um, už um, o, o něm bylo oznámeno od eh, lékařů bez hranic, k čemu eh, došlo a byla známa tato data. Ano, eh, blízko Turkmenistanu, Fariat a dalších provincií, stejně jako v Kunduzu, pracuje Taliban a vidíme, že přechod Eh, při stahování západních sil bude složitější, než se očekávalo. Afgánské složky byly relativně nepostižené eh, doposud eh, těmi povstaleckými eh, silami, ale nyní je vidět, že Taliban opět zasahuje eh, v těchto oblastech a eh, že, je, že ty bezpečnostní složky afgánské, které byly s velikým úsilím, nasazením a finančně prostředky školeny, že ještě nejsou schopny plně čili této situaci. Taliban pracuje, tedy funguje dál v Afghánistánu paralelně s Taliban Iránem se objevují eh, další postelecké skupiny. Islámský stát rekrutuje v Afghánistánu prostřednictvím džihadistů, zejména v zemích eh, Střední Asie také. Například uzbecké islamistické hnutí a také hnutí, eh, které se objevuje na pakistánsko-afgánských hranicích, nás upozorňují na to, jak křehký a zranitelný je celý tento proces stahování západních sil a e, předávání e, moci zpět e, do Afgánska. Je zapotřebí zkoumat situaci společně se sousedními státy, spolupracovat zejména s Čínou a s Ruskem, protože ani oni nemohou lhostejně eh, přihlížet eh, tomuto vývoji. Eh, jedná se o hrozbu i pro naši bezpečnost a zejména máme zodpovědnost za situaci v Afghánistánu. Historicky totiž známe kořeny této situace od roku 2001 pod Eh, bychom eh, rádi, aby pod vedením OSN jsme mohli eh, zasahovat a pomáhat této situaci. Děkuji a nyní za socialisty a demokraty pan kolega Khan na čtyři minuty. Pane předsedo, jménem své politické frakce chci především vyjádřit nejhlubší soustrast rodinám a přátelům všem, kteří tragicky přišli o život v útucích, při útucích v Kunduzu. Soucítíme s jejich rodinami, oceňujeme práci lékařů bez hranic, všech jejich pracovníků, kteří odvážně pracovali v této nebezpečné oblasti v minulých týdnech. Také si ceníme dalších odvážných lékařů a zdravotníků, kteří riskují svůj život každý den v různých regionech po světě ve snaze pomáhat ostatním. Tato nemocnice byla jasně označena a jasné souřadnice byly sděleny také všem bojujícím stranám. Více než 22 civilistů přišlo v útocích o život, 12 z nich byli zdravotníci, 10 pacienti, z toho 3 děti a 37 dalších lidí bylo zraněno. Jako politická frakce odsuzujeme tento útok. Podle mezinárodního humanitárního práva nemocnice je nemocnicí a lidé, kteří se nacházejí uvnitř, jsou zdravotníci a pacienti. Cílit na lékařské zařízení tímto způsobem je porušením tohoto práva bez ohledu na další okolnosti. Vzhledem k závažnosti eh, škody a závažnosti porušení práva je opravdu zásadní, aby došlo k velice rychlému a nezávislému vyšetření s maximální transparentností a odpovědností a ti, kteří jsou odpovědní, musí být postaveni před spravedlnost. Neustále jsme svědky toho, že eh, Protiteroristická opatření často porušují mezinárodní právo. Například na začátku měsíce jsme se dozvěděli o eh, útocích pomocí dronů, které schválil premiér Cameron mimo území Spojeného království. Je to poručení, porušení eh, práva stejně jako útoky vedené v Pakistánu. Cíly hm, je záchrana lidských životů a důstojnost před teroristickou hrozbou. Nicméně není možné eh, tímto způsobem hájit porušení mezinárodního práva. Vždy musíme rychle jako Evropská unie zareagovat. Respektování lidských práv a právního státu musí mít převahu. Zároveň odsuzujeme také násilí páchané Talibanem. Taliban působí v Kundusu a jeho působení je umožněno skorumpovanou vládou. Afgánská vláda se musí sjednotit a musí se soustředit eh, na eh, legitimní eh, požadavky budování společnosti v této oblasti. Potřebujeme dosáhnout inkluzivní vybudování silné afgánské společnosti. Evropská unie a mezinárodní společenství musí Afganistánu tím v tomto pomoci. Regionální spolupráce je rovněž důležitá pro vytvoření dlouhodobého míru a stability v celém regionu. Spolupráce s Pakistánem je zvláště důležitá. Vítáme jejich pomoc v procesu usmíření a e, vyzýváme k dalšímu zlepšení vztahu mezi Kábulem a Islamabádem. Afganistán nesmí být zapomenut e, kvůli dalším krizím. Vítáme pomoc, která byla eh, dnes ráno oznámena pro oblast Kundusu. Tato oblast je tisíce kilometrů vzdálená, přesto v Evropě eh, cítíme, že v regionu roste nestabilita. Řada Afgánců opouští svou zemi, jsou eh, zdevastováni 30 lety válečného stavu. Tento útok byl chybou, ale je zjevné, že Spojené státy nabídly různá vysvětlení. Je potřeba vše jasně vysvětlit, protože celá situace má dopad nejenom na Afganistán, ale také na zdravotní organizace po celém světě a my musíme zajistit, aby se tyto tragédie již nikdy nezopakovaly. Děkuji. Děkuji, pane kolego Cháne. E, nyní na minutu a půl má slovo pan kolega Demesmaker za frakci EKR. Děkuji vám, pane předsedající. Také se chci připojit k předřečníkovi. Za EKR bych chtěl vyjádřit soustrast rodinám a přátelům obětí tohoto bombardování. Jsme šokováni, žádáme vyšetření, jak je možné, že lékaři a pacienti se stanou oběťmi útoku na nemocnici. Ano, došlo k chybnému uh, hodnocení ze strany afgánských amerických vojáků. Američané již operují uh, eh, 14 let eh, v Afghánistánu. A uh, Lékaři bez hranic poukazují na to, že udělali všechno, aby zajistili eh, bezpečnost eh, nemocnice. Třeba, že talebánci by byli přítomni eh, v nemocnici, třeba, že toto je ale popíráno z jiné strany, ehm, měli být ehm, vojenští operátoři o tom uvědoměni. Taliban postupuje dál. Po vládě jednoty tu eh, po jejím ustanovení stále ještě není minister obrany a dochází k roztržkám ohledě míst ve vládě. Eh, afgánská vláda nemá dostatečný materiál k tomu, aby bojovala proti hm, talibáncům. Eh, a jak je možné, že při takovémto útoku eh, Američanů proti Talibancům dojde k takovéto eh, věci? Jsou tu určité paralely s Irákem, kde eh, vláda a vojsko ztratil kontrol nad Mosulem. Děkuji na dvě minuty pan kolega Austrevičius za Alianci liberálů a demokratů pro Evropu. Pane eh, předsedající, pane komisaři, kolegové, za ALDE bych na úvod chtěl vyjádřit nejlepší soustrast rodinám obětí v Kunduzu. Jasně, eh, tím, že bylo zacíleno na eh, nemocnici, je patrné, že došlo k chybě, ale výsledek této tragédie je stále jasný. Čekáme rozhodnutí Eh, afgánské a americké eh, vlády a vítáme to, že má dojít k vyšetření. To, k čemu došlo v Kunduzu, je hrozné neštěstí. Ale nesmíme se na to dívat jako na izolovanou eh, nehodu. Taliban za 14 let provedl nejširší ofenzívu vyškolili další personál. Více než šestkrát za posledních sedm či osm let mají více personálu. Jejich rekrut Rekruto, rekruti přicházejí především eh, ze středoazijských zemí bývalého Sovětského svazu, podle zpráv, které máme. A toto všechno je velice alarmující. Je zapotřebí porazit Taliban, aby Afghánistán mohl začít znovu. Dopady naší nečinnosti mohou být nemyslitelné. Jsem silně přesvědčen, že nemůžeme odhlížet od celkové a bezprecedentní podpory, kterou už jsme začal investovat do rozvoje bezpečnosti Afganistánu a musí být zcela jasné, že nesmíme opakovat chyby ze Sýrie a z Iráku, eh, tam, kde eh, nebyly dostatečné eh, akce předem podniknuty. Je zásadní, aby eh, v Afganistanu se pokruč, postupovalo na základě koordinované strategie, jak vojenské, tak civilní, a ve spolupráci s regionálními místními a celosvětovými hráči. Eh, naše aktivity se mají zaměřovat na to, abychom vytvořili budoucnost pro Afghánistán. Nečinnost a zmatek vedou tuto zemi zpět. A myslím, že na to se eh, Afgánci netěší a nepřejí si to.

Děkuji, paní kolegyně. Nyní bude hovořit na minutu a půl paní kolegyně Lambert za frakci Zelených. Děkuji vám, pane předsedo. Jak říkal pan komisař, mnozí z nás ví, v jakých obtížných podmínkách pracují lékaři bez hranic v problematických částech světa a vážíme si jejich integrity, nezávislosti a politiky nerozlišování na základě etnické příslušnosti pacientů nebo příslušnosti politické či náboženské. Víme, že to může vytvářet problémy v některých režimech, ale zároveň to znamená, že lékaři bez hranic a další lékaři lékařské organizace si často získávají důvěru místní populace. E, tak jako další, zde i má frakce odsuzuje toto bombardování a e, ráda by projevila upřímnou soustrast těm, kteří tam ztratili své milované, své přátele a kolegy lidé by měli mít pocit bezpečí v místě, kde se léčí a v takto potřebném zařízení. E, Byly známy souřadnice, eh, jak nám bylo řečeno, ale z nějakého důvodu nebyly respektovány. A znovu se tu tedy naskýtá otázka toho, co vlastně znamená přesně cílené bombardování a jaká je hodnota takového bombardování. Dozvídáme se, že je to možná válečný zločin. Každopádně je to hrubé porušení mezinárodního humanitárního práva. Podporujeme tedy eh, výzvu lékařů bez hranic a dalších, eh, aby bylo provedeno nezávislé vyšetřování, přestože to může být velice nepříjemné. Každopádně eh, odpovědnost je tady to hlavní. A jak vždycky říkáme, všechny válečné zločiny je třeba prošetřit. Děkuji. Děkuji, paní Lambert. Nyní bude hovořit na jednu minutu pan kolega Korao za frakci EFDD. Grazie, Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegové. Když slyším tón mnoha projevů, připadá mi, že problém, o kterém hovoříme, spočívá v postupu Talibánu, ale my, myslím, bychom se měli zastavit nad významem slova peacekeeping nebo mírová mise. Stačí se podívat na Google a podívat se na chyba v NATO, aby abychom zjistili, že došlo k desítkám, možná tisícovkám omylů při útocích a k mnoha úmrtím. Musíme to nazývat správným jménem. Jedná se o válečné zločiny. Co můžeme tedy udělat ohledně tohoto útoku v Kunduzu, kde zemřelo mnoho civilistů a zdravotníků, kteří se snažili chránit lidské životy? Eh, a proto veďme eh, transparentní nezávislé vyšetřování, které musí přinést výsledky, protože eh, tito mrtví se neoživí vyšetřováním a my se nesmíme tvářit, že to lze jen tak přejít. Děkuji, pane kolego Korao. Nyní bude hovořit jednu minutu pan kolega Borgecio za frakci ENF. Děkuji, pane předsedající. Odpověď komise je vyhýbavá jako eh, by to bylo, eh, byla úvaha jezuitů eh, ze 17. století. Co se vlastně stalo? Je to válečný zločin a Evropa by o tom měla něco říci. Evropa, která hovoří o svých hodnotách, by se měla vyslovit. Je pravda, že po 70 letech stále ještě nevíme, zda Eh, bombardování fosforem v Drážďanech, eh, které se týkalo civilistů, bylo válečné zložené či nikoli a tak dále. Například situace v jiných státech, v jiných městech a Evropa by měla mít odvahu říci, jak říkal Manzoni, protože ten, kdo nemá odvahu, nám ji nemůže dodat. A vy mi připadáte přesně takový eh, ochránce, který odvahu nemá. Děkuji, pane kolego Borgecio. A na závěr této rozpravy promluví ještě jednou pan místo předseda eh, eh, komise jménem vysoké představitelky pod komisařství Stylianides. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, vážení kolegové. Děkuji za tuto výměnu názorů. Myslím, že zde panuje široký konsenzus pokud jde o to, že žádáme konkrétní vyšetřování a že očekáváme také konkrétní výsledky takového vyšetřování. Chtěl bych zopakovat podstatná fakta. Evropská unie bude i nadále spolupracovat s vládou Národní jednoty během tohoto obtížného období. To je velice důležité. Budeme na jejich straně a uděláme maximum pro eh, ochranu eh, toho, co se nám podařilo získat od pádu režimu Talibanu. To si myslím, že je velice důležité a je to základní předpoklad pro další progresivní práci přímo v terénu v Afganistánu. Samozřejmě, že my všichni, i Evropský parlament a všechny ostatní evropské instituce očekáváme, že vyšetřování přinese v Brzku konkrétní výsledky a děkuji za dnešní rozpravu. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Rozprava je tímto